sdělení, které se týká volby místo předsedů eh, tohoto parlamentu. Navrhuji, aby dnes večer ve 22.30 byla lhůta pro dodání kandidatur eh, na místo předsedy u generálního sekretariátu, to je kancelář 001 eh, 01